předsedající. Monsieur Campus. Monsieur Campus.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

il presidente. Přichází pan předseda. Kolegyně a kolegové, znovu zahajujeme naše plenární zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání